Zahajuji dnešní zasedání. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Paní kolegyně? Děkuji. Já mám otázku procedurálního rázu. Dnes na 12, ve 12 hodin má vystoupit španělský král Filip. My bychom chtěli říci, že odmítáme, že parlament musí zastupovat demokracii a proto by měla mít zavřené dveře eh, těm kteří stojí v čele eh, státu, jako je španělský král, proto žádáme, aby předseda parlamentu rozhodl, tak, aby nelegitimní šéf státu neměl možnost vystoupit na plenárním zasedání parlamentu. Děkuji. Paní kolegyně, já tady nevidím žádné porušení demokracie. My jsme tu měli už jiné podobné hosty. Prvním bodem pořadu jednání je prohlášení místopředsedkyně komise Vysoké představitelky Evropské unie pro vnější a zahraniční politiku ohledně amerických leteckých útoků na nemocnici lékařů bez hranic v Kunduzu v Afghánistánu. Chtěl bych sdělit poslancům, že při této rozpravě nebude catch the eye ani nebudou přijímány modré karty. A s prohlášením jménem výsto předsedkyně komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku má